do mikrofonu. Mě eh, vadilo, že tady jeden z poslanců po mně křičel, abych eh, zmlkl. To si myslím, že nepatří do parlamentní demokracie, ale pokud mi eh, ještě někdo říká, že jsem fašista, tak to jde nad rámec akceptovatelného chování. Je to číslo 214, nevím, jak se ten pán jmenuje, očekával bych od něj odpověď protože my rozhodně fašisté nejsme. Miss Bagin? Miss Bagin, you have the floor. Eh, mi dispiace per l'offesa che ha ricevuto, potrei dire che abbiamo ricevuto... Já se. omlouvám za tuto urážku, ale my jsme také byli mnohokrát nazváni fašisty a bylo nám řečeno, že naše chování je šokující, Eh, že jsme ostudou, to je také urážka. Já bych byla ráda, kdyby se aplikovalo pravidlo 191, které říká, že je možné požádat eh, o přerušení schůze, pokud to udělá politická skupina, a potom by se mělo hlasovat okamžitě, takže by to nemělo být po půlhodinovém přerušení schůze. My jsme nechtěli přerušit eh, schůzi. Eh, vzhledem k tomu, že se diskutovalo o Burundi, my jsme přesvědčeni o tom, že Burundi je nesmírně důležité, ale jde o to, že je to velmi důležitá věc a proto bychom měli ta pravidla používat správným způsobem. Děkuji vám. A nyní bych chtěla informovat, eh, že se jednalo pravidlo 191. Máte ještě někdo eh, připomínku k jednacímu řádu? Paní předsedající, omlouvám se, ale ani mi kolegové, ani já nechceme přejít to, že jsme byli nazváni fašisty, to je urážka, my to neakceptujeme, je to velmi vážná urážka. Je to porušení pravidla 19. Je to porušení práva na svobodu projevu. Nikdo tady nemůže nikoho nazývat fašistou. Zejména někdo, jehož eh, prarodiče byli eh, oběťmi fašistického režimu. Děkuji vám za vaše prohlášení. Poprosila bych vás o trpělivost. Toto je skutečně důležitá záležitost. Chtěla bych poprosit všechny eh, poslance, aby byli trpěliví, naslouchali si zájemně a aby také poslouchali to, co říkám já. Pokud eh, vás to tedy zajímá, tak vám řeknu, co se tady odehrálo. Týkalo se to pravidla 191. Pane poslanče, vy máte připomínku k jednacímu řádu? Eh, Paní předsedající, já mám velice konkrétní otázku a pro mě to je velice důležitá eh, věc. Paní aiuto je tady na jednání se svým miminkem. Mně bylo znemožněno, abych sem vstoupil se svým osmiměsíčním dítětem. Pan Schulz, mi v tom zabránil. Chtěl bych znát důvod. Děkuji. mégiscsak folytatnánk ezt az ülést annak rendje módja szerint. Navrhuji, abychom pokračovali ve schůzi. Pravidlo 191 jednacího řádu na základě tohoto pravidla skupina FDD požádala o to, aby se přerušila schůze. Trváte na této žádosti? Obracím se na členy FDD. Trváte na tom? Pokud ano, tak se bude hlasovat. Ti poslanci, kteří požádali o přerušení schůze, pane Wolf, eh, chtěl jste něco říct? Madam. Okay. You don't want the vote to happen. Okay. Mad Can you hear me, Madam Chairman? My, my microphone. My microphone doesn't seem to be working. I'm not sure whether it... Nevím, jestli mi funguje mikrofon. Slyšíte mě dobře? Chcete mě slyšet? Mohu tady eh, stát tak dlouho, jak to bude potřeba. Já vím, že jste mě, eh, mi dala otázku, já vám chci odpovědět. Máte pravdu, podle tohoto pravidla jsme udělali tuto žádost, kdy tady v sále skoro nikdo nebyl. Doufám, že se všichni užívali eh, nápojů a dalšího občerstvení a teď museli přiběhnout. Pane, chcete mluvit místo mě? Já klidně můžu přestat, vzhledem k tomu, že mě neustále přerušujete. So, Madam Chairman, we... Paní předsedkyně, my jsme vám naprosto jasně řekli, co je napsáno v tom zmíněném pravidle. Pro ostatní chci říci, že v tom pravidle je mož, podle toho pravidla je možné přerušit během rozpravy schůzi, pokud eh, to parlament rozhodne na základě návrhu předsedy nebo na základě žádosti politické skupiny. My jsme udělali žádost eh, jménem politické skupiny. Poté eh, se o této žádosti má hlasovat okamžitě. My jsme chtěli, aby se hlasoval okamžitě. Vy jste přerušila schůzi na 30 minut. V důsledku toho naše skupina nyní odchází, aby v příštích několika hodinách si promyslela, jestli znovu předložíme tuto žádost. Musíme zvážit právní dopady tohoto kroku, musíme se zamyslet nad tím, jestli došlo k porušení jednacího řádu. Tím vám dávám najevo, dámy a pánové, že je možné, že kolem deváté hodiny se možná vrátíme takže se musíme, nechat, musíme se nechat poradit. Využíváme pravidel jednacího řádu, takže teď stahujeme tuto žádost a vrátíme se znovu v 9 hodin večer. Eh, Děkuji vám, pane Wolfe. Aby nedošlo k žádnému nedorozumění, tak jsem přerušila schůzi. Přerušila jsem ji, protože tady panoval velký chaos, mnohem větší než právě teď. A proto jsem využila své pravomoci toto rozhodnutí přijmout. Chci odkázat na článek 22 a prosím netelefonujte eh, během jednání v sále. Teď eh, se bude hlasovat o tom, eh, jestli eh, budeme pokračovat v rozpravě nebo ne. Pokud chcete pokračovat, je to ano, pokud ne, tak hlasujte ne. Můžete hlasovat. Maybe. mindenki követhet el hibát, én is hibát követtem el, és meg... Každý se může zmílit, i já jsem se zmílila. Chci vysvětlit okolnosti a chci vás poprosit o strpení. Možná, že jsem nevysvětlila jasně, e, jak e, se bude hlasovat. Hovoříme teď o přerušení schůze takže to hlasování je naopak, než jsem právě řekla. Myslím, že vás to asi pobaví. Ale myslím, že nejlepší, když někdo udělá chybu, je, je tu chybu přiznat. A szavazást lezárom. Končím hlasování. Mint látják képviselőtársaim, a vita folytatódik, és hogy ne legyen több lehetőségük. Takže rozprava bude pokračovat, jak vidíte, podle výsledku hlasování, co se týče deváté hodiny, s tím, že byste přišli opět eh, s podobným návrhem, tak eh, eh, podobná příležitost už se Eh, eh, už nevznikne. A teď má slovo paní Valenciano na tři minuty. Máte někdo připomínku k jednacímu řádu? Paní Valenciano, máte slovo.